Bene, cominciamo i nostri Zahájíme odpolední zasedání. Máme zde jako první bod doplňkový výzkumný program pro projekt ITER. Slovo má Vladimír Remek, prosím. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Eh, eh, budu se snažit jasně a pokud možno dlouze eh, tuto zprávu uvést. Já eh, se domnívám, eh, že ITER je projekt s jasnou evropskou přidanou hodnotou, zejména proto, že fúze představuje významný potenciál pro výrobu především elektřiny s cílem uspokojit rostoucí poptávku po energii. Výzkumný projekt ITER je cený jako jeden z možných budoucích zdrojů bezpečné udržitelné, k životnímu prostředí šetrné a hospodářsky životaschopné energie pro Evropu a jeho, jeho financování by mělo pokračovat. Jsem toho názoru, že doprovodný program navržený Evropskou komisí není vhodným nástrojem k poskytování dlouhodobého a zajištěného evropského příspěvku k projektu ITER. ITER by měl, by měl být podporován Evropskou unii a financován víceletým finančním rámcem. Financování mimo by nemuselo být chápáno, mimo tedy budget, by nemuselo být chápáno ani evropskými zúčastněnými stranami, mimo jiné vědci a průmyslem, zapojenými do programu, ani našimi mezinárodními partnery v projektu. Naopak Evropská unie jako hostitelská strana by měla vysílat signály, poskytovat záruky, že bude i nadále silně podporovat projekt ITER v nadcházejících desetiletích. Navíc znovu zařazení ITERu do víceletého finančního rámce by mělo poskytovat Evropskému parlamentu lepší kontrolu svého rozpočtu. E, z těchto důvodů podporuji stanoviska vyzývající k navrácení ITERu do víceletého finančního rámce. Jakými cestami, to je otázka dalších jednání a hledání. Eh, pochopitelně věřím v dobrou a činnodou spolupráci především se stínovými zpravodaji. S většinou z nich jsem už v minulosti na dokumentech spolupracoval a také očekávám podněty od ostatních členů výboru. Předem za ně děkuji a teď už jsem zvědav na vaše názory. Děkuji. Děkuji zpravodaji. Slovo má kolega Vidal Quadras, prosím. Eh, ano, děkuji, paní předsedkyně. Já souhlasím se stanoviskem, které zde popsal náš přítel Remek. Protože, podívejme se, je to velmi jednoduché. Chceme zaručit financování programu ITER. A proto Někdo říká, že je lepší začlenit jej do víceletého finančního rámce, tedy toto financování, a komise například říká, že financování se zaručí lépe, pokud ji výjmeme z víceletého finančního rámce, což je tedy rozhodnutí rady. Ale kdybychom potřebovali zvýšit rozpočet pro ITER a to se stalo vždycky, protože to jsou výdaje, které rostou a narůstají, takže kdybychom v budoucnosti potřebovali navýšit financování ITER, tak kdyby byl ve víceletém finančním rámci, tak musíme přerozdělit peníze, které jsou v rámci víceletého finančního rámce a bude to mít všechny ty politické problémy a tak dále. Když to bude mimo víceletý finanční, rámec, tak všechny státy budou muset eh, přinést peníze navíc. A to také není zcela bez problému. Takže obě dvě tyto možnosti jsou problematické, když budeme potřebovat pro ITER více peněz. A je zde jeden faktor, který my jako parlament považujeme za relevantní, a sice když to budeme mít eh, ve víceletém finančním rámci, tak my k tomu máme hlas a můžeme hlasovat. Jinak budeme pouze konzultovat, budeme fungovat jako poradní hlas. Takže ten závěr, ke kterému dospěl kolega Remek, je ten, že my, pokud chceme na to mít vliv, musíme podpořit začlenění do víceletého finančního rámce. Děkuji. Slovo má kolega Glant. Děkuji, paní předsedkyně. Já se domnívám, že jedna věc, kterou musíme vždycky opakovaně zdůrazňovat, když se bavíme o ITER, je, že se jedná o úplně něco jiného než štěpení jádra, že se jedná o úplně nový experimentální postup. A ta um, energie jaderné syntézy, to je něco, o čem zatím nevíme, zda se to hospodářsky vyplatí, ale na druhé straně bychom to nechtěli prohrát. Bychom to chtěli rozhodně vědět, že pokud v tom nějaký potenciál je, tak to bude nádherné přispění ke zamezení klimatickým změnám. A na druhé straně se jedná o technologii, kde máme mizivý poměr eh, jaderného odpadu a to je velice tam ehm, se to dokonce rozloží za méně než 100 let. Stojí to příliš nebo příliš málo? No, ten nástup rozhodně stojí hodně, ale když už jsme tam, tak bychom tam měli zůstat. Je to obrovské přispění evropskému um, průmyslovému odvětví, eh, výroba samotných částí, eh, samotné know-how, eh, při tom sváření jiných technologií. To je sice velice nákladné, ale už se nám to amortizuje. A peníze to je opravdu vlastně takové heslo, které se tady neustále bude objevovat. Kolegové naznačí, že by to raději viděli ve výsledném finančním rámcu. Ale jednu věc musíme brát jako prioritu, že by se to neodrazilo pak na úkor jiných vědeckých projektů, na úkor dalšího bádání, protože to není představitelné, když nám tady dojde k určité explozi nákladu a najednou se všem ostatním už uzavře ten tok peněžně. Jinak eh, obecně souhlasím s tím, co zde zaznělo. Děkuji. Děkuji. Slovo má kolega Rubik, prosím. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Děkuji, paní předsedkyně. Já se domnívám, že samozřejmě ten problém má různé stránky. Začlenit to do víceletého finančního rámce, to je otázka, nakolik tím bude postižena agenda Evropy 2020, ten rozpočet, anebo necháme to mimo víceletý finanční rámec a spolehneme se na to, že se ministři na něčem vůbec dohodnou. A otázka zní, bude to dodatečný balíček k tomu MFF, anebo to bude pouze mezivládní dohoda. A co se pak bude dít s tou nevypověditelností té smlouvy, ehm, protože komise přiměřeným způsobem už rozhodla. Já jsem vždy tradičně tvrdil je, že eh, ty smlouvy, které už jsou, musí být i dodrženy a to zřejmě je i nejpříznivější varianta, což by v podstatě zjednodušeně mělo znamenat, že ty částky, které už jsou, by měly zůstat ve výtelecem finančním rámci a pokud ne, tak by komise musela přijít s přímým eh, návrhem na to, jak by to pak vypadalo, kdyby se to převtělo v ty mezivládní smlouvy a jak by se to v celé Unii pak eh, kormidlovalo. Děkuji. Kolega Royal, prego. Kolega Royal, prosím. Pozicne. Eh, paní předsedkyně, já bych chtěl výslovně kolegovi Renkovi poděkovat. Poděkovat i ho podpořit, i podpořit to stanovení těch cílů Samozřejmě, že u toho projektu se neustále objevuje znovu debata o e, zacílení těch prostředků, o smysluplnosti, o rozpočtových e, důsledcích a my jako parlament vždy zdůrazňujeme, že to musí být řádně vše uspořádáno, strukturováno a řádně to musí probíhat, tak aby se to po správní stránce spíše zlepšovalo. Na druhé straně bych chtěl zdůraznit, že je to projekt s obravskými dopady eh, na bádání, na stav vědního eh, eh, toho, co víme, vědeckých poznatků politicky, rozpočtově i odvětvově na druhé straně musíme pak vydržet. Když už tedy jsme se do toho pustili, tak to bude mít cenu pouze, pokud to dotáhneme do konce. Je to projekt, kterým se pak budeme moci chlubit, pokud eh, proběhne ve svém celku. Eh, po finanční stránce vlastně už to kolegové vyjadřili za mě a já jinak pana kolega Ranku podporuji a souhlasím s tím, co zde bylo řečeno. Děkuji. Slovo má komise, prosím. Yes, uh, Madam Chair. Ano, dobré odpoledne, paní předsedkyně. Jsem velice rád, že tady mohu být. Jsem tady poprvé jako nový ředitel pro energetiku na Generálním ředitelství pro výzkum a inovace. Děkuji za vaše příspěvky a za vaše připomínky. ITER je první projekt svého druhu, a velká mezinárodní spolupráce se sedmi mezinárodními partnery, včetně EU, zatím nemá obdoby. A skutečně jde o dlouhodobou energetickou nezávislost Evropy. Současně, protože už teď to má velký dopad na průmysl a ten dopad se očekává i do budoucna, je to o to významnější. Komise skutečně navrhla doplňkový výzkumný program mimo víceletý finanční rámec? Považuje to za nejlepší nástroj pro financování velkých projektů, jako je ITER? Proč? Protože se domníváme, že toto je způsob, jak zajistit skutečný závazek členských států vůči tomuto projektu, vyhnout se přeřazování prostředků z jiných rozpočtových položek pokud se stane, že se navýší náklady, překročí rozpočet, když to není pravděpodobné. Nechci mluvit příliš dlouho, ale měl bych zmínit, že projekt teď postupuje dobře. Už máme centrálu ITERu, byla předána a ještě důležitější je, že i stavba velkých budov postupuje dobře. Tady hraje velkou úlohu Evropa z hlediska financování i z hlediska klíčových prvků Všechno to postupuje dobře, všechny ty technické prvky. Zlepšilo se řízení a zpráva. Už máme tým ITER za účasti organizace ITER a vnitrostátních agentur, zejména agentury Fusion for Energy, která zajišťuje zakázky pro Evropu. A ta už teď plní své úkoly. Bereme tedy na vědomí, co říkáte, samozřejmě. Mělo by se rozhodnout, jestli rozpočet ITER bude spadat pod víceletý finanční rámec nebo ne. V každém případě si myslíme, že by se to nemělo dotknout horizontu 2020. A jak říkalo několik poslanců, rozpočet na výzkum by neměl být ovlivněn žádným přeřazováním prostředků. To je vše, co jsem chtěl dodat a mohu odpovědět na další dotazy. Děkuji. Děkuji komisi. Než dám slovo kolegovi Remkovi, dáme ještě slovo panu Ellerovi, který měl problémy dostat se sem do sálu, takže mu dáme slovo ještě teď. Prosím. Um, <clears throat> zum, um, ITER téma. K tomu tématu ITER. Před Vánocemi jsme dospěli ke kompromisu a tady právě zástupce komise právě prohlásil, že se to nedotkne toho horizontu 2020, ale já k tomu musím říci, že tak, jak vypadá vyjednávání s radou, ten pilíř 1a přece jen svědčí o něčem jiném, protože ten návrh rady a ministru samozřejmě hovoří o tom, že by ITER měl být spolufinancován. E, v tom pilíři 1a však nemáme řádově ty finanční zdroje k dispozici, takže já se trošku jakoby divím tomu optimismu, že už ten problém je jakoby vyřešen. To vyjednávání v trialogu s radou spíše vypadá trošičku jinak. A ještě chci poukázat na jednu věc. Je jasné, že parlament eh, sice podpořil rozpočet na rok 2013, to dlouhodobě. V parlamentu podporujeme právě tento projekt ITER, ale na druhé straně musíme zcela jasně říci, že otázky, které se týkají způsobu eh, rozdělování a plánu, tady zůstávají. A to je v podstatě nadstranická záležitost. My jsme to pořád tvrdili, že pokud ten projekt má pokračovat, tak ty pochybnosti musí být vyřešeny. Ale bohužel ještě nejsou odstraněny. A mám ještě otázku, která mi připadá důležitá a na kterou doposud vůbec nikdo nikde neodpověděl. Nikdy jsme rozpočtově nevyjasnili, co by se stalo, kdyby ten projekt ITER nepokračoval. Zabýváme se vlastně pouze tím evropským rámcem těch smluv, a financováním jakoby té evropské části a tak dále. Ale když si podrobně přečteme ty smlouvy, tak zjistíme, že v mezinárodním kontextu vlastně nejsme z to vystoupit z toho ITERu, že bychom každopádně museli zaplatit 4 miliardy eur, ať už tedy budeme pokračovat nebo ne. A tady si vlastně rozpočet nikdy ty prostředky eh, na to nevyhradil. Eh, nevím, zda by to měla tedy pak být, eh, zda by to měl být ten pilíř 1a, nebo odkud by se to vzalo, eh, kdyby k tomu došlo. A my už se ptáme celé dva roky a já bych se rád ze strany komise dozvěděl i ze strany služeb, právních služeb, jaká je odpověď na tuto otázku. Tady potřebujeme rozpočtové jasno a rovněž z pohledu rozpočtových rezerv, jak to dopadne v takovémto scénáři. Děkuji. Jiný. Pokud komise chce něco dodat eh, v této chvíli, po té, co vystoupil pan Eller, tak má možnost, jinak eh, dostane slovo pan kolega Remek, prosím. Yes, uh, as, uh... Ano. Jak bylo teď jasně řečeno, je to součástí mezinárodní dohody. A jak už zaznělo předtím, já myslím, že Evropa by měla dodržovat své mezinárodní závazky. Nejsem si proto jistý, jak by bylo možné zařídit odstoupení od smlouvy, tak jak je to v té dohodě. Podle mě tady není nějaká možnost pro Evropu, aby odstoupila. Na druhou stranu se toho v posledním roce udělalo hodně proto, aby se kontroly udržely pod, aby se náklady udržely pod kontrolou a zároveň se dodržel časový harmonogram. To jsou konkrétní opatření, a očekáváme, že se projeví letos. Děkuji. So, just to translate that to, to, to the Ještě bych to převedl do jazyka obyčejného poslance. Znamená to, že stejně musíme zaplatit. Takže buď uděláme, co máme, anebo když odstoupíme, stejně budeme muset zaplatit 4 miliardy. Jistě je tady ten aspekt, že musíme dodržet své závazky, ale pro případ, že bychom je nedodrželi, tak stejně musíme zaplatit. Říkám to správně? Yes, we can ano, můžeme to potvrdit. Malý okamžik. Pan Glante, já se omlouvám. Já nejsem ten, který neustále se připtává, ale já mám taky doplňující otázku. Já jsem s kolegy z frakce vlastně nikdy nezabýval tím nárůstem. To jsem jim byl schopen prodat pouze za eh, tak, že jsem řekl, pokud bychom z toho vystoupili, tak zaplatíme pouze 4 miliardy a pokud ale zůstaneme, tak ještě dodatečné dvě, ale díky tomu budeme schopni přijít s novou technologií, zajistit nová pracovní místa a tak dále. Ale nyní, když už nemáme vlastně na vybranou, tak vlastně se vůbec nemusíme zabývat tou rozpočtovou diskusí. Dobrá, to si tady musíme ale říct otevřeně. Komisione, prego. Prosím, komise. Yes. Ano. Pokud je o to prohlášení, jestli Euratom, který zastupuje komisi, může odstoupit od mezinárodní dohody, mohu potvrdit, že podle dohody ITER komise Euratom nemůže jednostranně odstoupit od této dohody. To znamená, že se platí penále, platí se ostatním partnerům. Kromě penále pro evropský průmysl. A odhaduje se, že částka, o které jste právě zmínili, to je jenom odhad. Takže nemůžeme potvrdit, že se jedná o tuto částku, ale mohu potvrdit, že podle dohody Evropa odstoupit nemůže. Bene, per le conclusioni di questo... Dobrá, takže závěrečné slovo má zpravodaj, prosím. Eh, děkuji znovu. Eh, samozřejmě jsem velmi rád, eh, a, že jsem mohl vyslechnout tyto názory a myslím, že to bylo poučný. Chtěl bych jenom upozornit i na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru, který se obává, že vyčlenění financování do různých jiných vnějších položek by mohlo znamenat snížení vlivu a pozice Evropské unie v oblasti výzkumu a vývoje a proto tyto cesty nedoporučuje. Funkční a dostatečně výkonný základní výzkum je nutný k zajištění dalších generací inovací. Moderní technologie jsou založeny především na nečekaných výsledcích základního výzkumu. Tolik teda Evropský hospodářský a sociální výbor. Jinak bych rád poděkoval za stanoviska názory, které tu zazněly a e, e, i když ne vždy se shodujeme ve všech bodech, bude na dalším jednání jak se stínovými zpravodaji, tak s ostatními a věřím, že nakonec najdeme takové řešení kompromisní, přijatelné pro většinu, ale hlavně řešení, které dále napomůže úspěšnému uskutečňování podle mne potřebného projektu ITER. O tom, že bychom se vzdali, nechci ani, e, nechci ani přemýšlet. Děkuji. Připomínám, že lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů nebo tedy hlasovat o pozměňovacích návrzích se bude 20. a 21. února. My jsme se snažili zjistit, zda by irští ministři Bratton a Sherlock mohli přijít dříve, ale bohužel to není možné, přijdou až v 17 hodin, takže teď si uděláme 30-minutovou přestávku. Já prosím kolegy, aby přišli. Já sama velmi ráda ministry doprovodím a budu jim tady dělat společnost, ale doufám, že až ministři přijdou, tak tady budou i další kolegové. Děkuji, uvidíme se za chvíli. Kde prostě nechci zůstat? potřebuje. Můžeme tedy začít. Děkuji kolegům. Určitě ještě někdo další přijde. Počkali jsme pár minut, protože kolegové jsou na cestě. Děkuji především panu ministrovi Richardu Bratunovi, to je irský ministr zaměstnanosti, podnikání a inovací. A děkuji také Seanu Sherlockovi, to je náměstek ministra pro zaměstnanost, podnikání a inovací, zodpovědný za výzkum a inovace. Zastupují zde samozřejmě úřadující předsednictví Irska Rady Evropské unie. Začalo tedy to irské pololetí. Dnes dopoledne tady byl pan ministr Pet Rebit a dnes na závěr našeho zasedání zde máme pány ministry Richarda Bratna a Shona Sherlocka, za jejich návštěvu jim tímto děkuji. Dáme jim 30 minut na úvodní vystoupení, sami se rozhodnou, jak si rozdělí čas. A potom zahájíme diskusy se, s kolegy, kteří jsou tady. A na závěr si ještě vyslechneme vystoupení ministru. Ještě jednou jim děkuji za jejich dnešní návštěvu na našem prvním zasedání Výboru pro průmysl, energetiku a výzkum v roce 2013 a na začátku jirského předsednictví. Prosím, pane ministře, máte slovo. Well, thank you very much indeed, Madam Chairman. Eh, Děkuji. Pro mě je to obrovská čest i pro mého kolegu Šona Šeloka k vám prohovořit. Já jsem sám byl předsedou ještě v 90. letech a to ten Evropský parlament vůbec nebyl na tom tak, jak je nyní v oblasti spolurozhodování, takže já jsem velice rád, že vidím to, jak se postupně zvyšuje demokratický význam parlamentní komor eh, zde. Já se budu zabývat eh, otázkami eh, průmyslu a podnikatelství a můj kolega tím výzkumem a věnovacím, jak už bylo řečeno. Jádrem naší eh, předsednictvé politiku je právě otázky eh, průmyslu, podnikatelství a my chceme hlavně Eh, odlehčit eh, byrokracii malým středním podnikům, podpořit nové podnikatele, vést k rozvoji eh, těchto odvětví. Všechno to musíme podpořit, abychom umožnili tomuto sektoru růst a zejména pomáhali těm podnikatelům v těch prvních klíčových pěti letech. To je často to pomyslné údolí smrti. Vítáme sdělení komise o plánu a jeho cílech Evropy 2020. Podporujeme je zejména v oblasti podpory e, průmyslu a podnikatelů a doufáme, že tím Evropa se ještě více zviditelní a e, rovněž budeme se o tom, tomu věnovat e, na neformální zasedání Rady pro konkurenceschopnost 2. 3. května a rovněž přizveme i vaše představitele. Malé podnikatelství je často nazýváno páteří evropské ekonomiky, e, často je tím rozhodujícím sektorem pro růst a my chceme mezi prioritami vidět celou řadu opatření, která pomohou malým středním podnikům růst. Eh, chceme eh, dosáhnout dohody eh, u programu COSME, to je zvyšování konkurenceschopnosti právě malých středních podniků a to bude jeden z těch klíčových prvků našeho, naší předsednické politiky. Obecně podporujeme hlavní cíl, což je posílit konkurenceschopnost evropského podnikatelského sektoru. Rovněž chceme podpořit kapitálové zajištění těchto malých podniků, což podpoří eh, rovněž trh s rizikovým kapitálem eh, celoevropský. Chceme rovněž se zabývat otázkou finančního zprostředkovatelství, krytím těch rizik v naší zemi, v jiných zemích. Eh, jsou malé střední podniky pod velkým tlakem z pohledu zajištění investičních financí. Eh, mezi víceletý finanční rámec a jeho celkové cíle, to je ten rozpočtový rámec na období 2014 až 2020 2020 a tam vlastně my se musíme řídit rovněž tím, co máme k dispozici v rámci programu COSME. Irské předsednictví, jak už jsem se zmínil, zorganizuje neformální zasedání ke konkurenceschopnosti 2. 3. května a doufáme, že se bude jednat o doslova pohon evropského růstu. Chceme si eh, zkusit vyjednat cestu ven z ze současné ekonomické krize. Chceme zajistit tedy finance, regionální podnikatelské iniciativy a eh, rovněž globální dosah. Kromě eh, toho ještě i komise zorganizuje 4. Eh, ve čtvrtek 2. května takové regionální finanční fórum ve spolupráci s námi. Víte, že takové fórum bylo zorganizováno nebo koncipováno abychom se mohli zamyslet nad tím, jak zlepšit přístup malých středních podnikatelů ke zdrojům financování. Chceme tam přizvat banky, regionální podnikatelské organizace a rovněž pan komisař Tajany, europoslanci a představitele předsednictví. Eh, budeme se zabývat zdroji financování, zárokami i eh, úřadem pro eh, přeskum úvěrové politiky a e, pan e, komisař e, promluví rovněž k zhromážděným delegátům. Rovněž globalizace je velikou výzvou v oblasti toho, jak spolupracují naše firmy. Zpráva o konkurenceschopnosti za rok 2012 podtrhuje význam globálních řetězců hodnot a to je zdůrazněno i v té vlajkové iniciativě, která se jmenuje Integrovaná průmyslová politika pro éru globalizace. Musíme se soustředit více na ten hodnotový řetězec při výrobě, eh, na služby a nové vyhlídky si vyžadují nový přístup k eh, politice eh, v této oblasti. Chceme se soustředit na ehm, to, aby mohly eh, snadněji vznikat klastry, sítě, propojení a aby rovněž eh, domácí firmy mohly snadněji spolupracovat s těmi nadnárodními. Chceme rovněž zajistit, aby podnikatele eh, nesli menší obchodní náklady než doposud, a chceme zavádět programy právě ve spolupráci s členskými státy Komise přišla se sdělením na eh, téma takzvané eh, regulační kondice a my doufáme, že druhé sdělení, které se bude věnovat malým středním podnikům a mikropodnikům, čekáme na jaře a závěry budeme projednávat právě na tom květnovém eh, zasedání. Všichni chceme to tež. Politika, která je doložitelná, modernizace procesu institucí, vyhodnocování úspěchu, dosahování cílu, ale musíme najít nové způsoby snižování administrativní zátěže. Musíme naslouchat podnikatelům, zjišťovat, kde je právní úprava pro ně zátěží a potom konkrétně přistoupit k nějakým nápravným opatřením. Vzájemná spolupráce je důležitá, aby eh, chyb chytrá právní úprava přicházela s konkrétními pozitivními výsledky. A to jim umožní eh, růst a vzkvétat. Vítáme návrh komise, eh, který se týká té iniciativy eh, modernizace státní pomoci. Myslíme si, že potřebujeme větší jasno, transparentnost, předvídatelnost a racionálnější přístup k postupům a doufáme, že dospějeme k včasnému a e, dobrému kvalitnímu závěru. Je na čase, abychom se zamysleli i nad obdobím už po finanční krizi a abychom dosáhli silného, dynamického, integrovaného e, společného trhu státní pomoc, ten nový režim bude prospívat, pokud bude jednodušší, jasnější, flexibilnější, transparentnější a více se zakládat na hospodářských politikách. Určitě všichni se shodneme v tom, že bychom se měli spíš jako komise, by se měla soustředit na ty větší kauzy a malé a státy by se měly věnovat těm menším kauzám a drobné prořešky by měly být až na konci. E, měli bychom samozřejmě se snažit zajistit zajistit, že je ehm, rovnost mezi všemi účastníky trhu. Zároveň se e, často ehm, dostáváme do soutěže se třetími ehm, zeměmi v oblasti zahraničních e, investic a zejména u těch technologických. V tom smyslu e, poskytují státní pomoc i třetí země podnikatelům a my se domníváme, že tento aspekt by měl být něčím, čím se komise bude rovněž zabývat. Irsko bude předsedat pracovní skupině ke konkurenceschopnosti a cílem bude dosáhnout dohody u procedurálních a předpisových rámců prováděcích opatření, eh, které eh, budou eh, takovým základem pro kontroly této státní pomoci a kterými se budeme moci zabývat pak v květnu na našem zasedání. Všechny tyto návrhy byly přijaty už 5. prosince, ale my rovněž si rádi vyslechneme vás zajistíme, aby se vše velice důkladně projednalo, než bude cokoliv přijato. Eh, naše eh, pozornost, kterou tomu věnujeme, jasně svědčí o tom, že se snažíme upřímně dosáhnout růstu průmyslových odvětví, jejich mezinárodního dosahu. Děkuji vám za pozornost, jsem rád, že mohu mezi vámi být a nyní předám slovo panu Sherlockovi. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád všem poděkoval výboru za pozvání a za příležitost vystoupit dnes ve vašem výboru. Je mi opravdovým potěšením, že mohu vystoupit v Evropském parlamentu ve věci priorit irského předsednictví v oblasti výzkumu a vesmíru. V loňském roce v rámci přípravy předsednictví jsem měla příležitost setkat se s předsedkyní výboru ITRE, s paní Sartory a se spravodajem panem Ellerem a panem Kavajem. A dnes dopoledne jsem také měl možnost setkat se s dalšími zpravodaji, s panem Remkem, paní Majorel, Madurel, s panem Skinnerem a také z delegace výboru ITRE v říjnu loňského roku přijala do Dublinu. To všechno nám pomohlo dospět k vzájemnému porozumění našich sdílných cílů. Co se týče pro vesmír, jako příslušný ministr budu předsedat Radě pro konkurenceschopnost, která se těmito otázkami zabývá. Cíle irského předsednictví v oblasti vesmírné politiky jsou postoupit ku předu v diskuzích u návrhu na řízení o GMS za předpokladu, že otázka financování, neboli jestli tento projekt bude spadat pod víceletý finanční rámec nebo ne, bude vyřešena. Očekává se, že pokud otázka financování vyřešena bude, komise navrhne na řízení na konci jara 2013. Navrhujeme také, že postupíme ku předu u rozhodnutí pro sledování a dohled ve vesmíru. To souvisí se satelity a mělo by to prospět eh, široké veřejnosti. Dále očekáváme sdělení komise o vesmírné politice to je zásadní prvek, který posílí potenciální zapojení malých a středních podniků ve vesmírném sektoru. Za irského předsednictví je naší ambicí dohodnout závěry rady o vztahu mezi EU a ESA. Komise to naznačí směr, aby mohli přijmout opatření, která pomohou v soudržnosti a komplementaritě. Já doufám, že oba návrhy předložím na formálním zasedání Rady pro konkurenceschopnost v říjnu, pardon, v únoru a v květnu. Pokrok v této oblasti by znamenal velký krok vpřed v zájmu Evropské unie v oblasti vesmíru a sociálně-ekonomický dopad nesmíme podceňovat. Za irského předsednictví se těším na další práci na podporu vývoje a růstu vesmírného sektoru na evropské úrovni. Velký prospěch, který by to přineslo evropskému průmyslu, výzkumnému sektoru a společnosti obecně, krátkodobě i dlouhodobě, je opravdu důležitý. Pokud je o priority v oblasti výzkumu a inovací, výzkum a inovace mají zásadní význam vzhledem k tomu, že mohou hrát velkou roli v ekonomické obnově, mohou přispět ke konkurenceschopnosti a růstu v celé Evropské unii. V tomto ohledu si irské předsednictví zaklade za cíl usílit realizaci ekonomické a společenské hodnoty, využít evropské poznatky, posílit globální konkurenceschopnost průmyslu Evropy, posílit lidský kapitál Evropy ve výzkumu a vývoji, vylepšit inovační kapacitu malých a středních podniků Evropy a maximalizovat synergie se strategiemi na národní úrovni a také s investicemi na národní úrovni. Aby bylo možné tyto cíle naplnit, prioritu budou mít následující kroky prostřednictvím legislativní činnosti, politických debat a závěrů v radě. A také prostřednictvím příslušných akcí předsednictví. Dosažení dohody o horizontu 2020 o celém balíčku, další pokrok v dokončení Evropské výzkumné oblasti, podpora hlavních eh, technologií, které umožňují tyto věci, jejich komercializaci, podpora dalšího vývoje inovační kapacity malých a středních podniků, posílení výzkumu a inovace v evropských regionech, podpora kontaktu mezi vědou a společností v oblasti odpovědného výzkumu a inovací. K balíčku Horizon 2020 samozřejmě klíčové výzkumné a inovační priority pro irské předsednictví jsou dosáhnout politické dohody o balíčku Horizon 2020. Už se toho udělalo hodně, hodně toho udělala předchozí předsednictví. Máme dohodnutý postoj rady k jednotlivým prvkům návrhu balíčku Horizon 2020. Irské předsednictví bude spolupracovat s členskými státy, s Evropským parlamentem a s Evropskou komisí s výhledem dohodnout se na konci našeho předsednictví na celém balíčku Horizon 2020. Dosažení dohody u této věci samozřejmě bude záviset na uzavření vyjednávání o víceletém finančním rámci. Výzkum a inovace jsou v centru strategie Evropa 2020 na podporu udržitelného inteligentního růstu prostřednictvím vlajkových iniciativ. O rozpočtu ještě musíme rozhodnout a je zájmu všech, abychom maximalizovali výdaje na výzkum a inovace. Měl jsem zvlášť velkou radost, když jsem viděl, že výbor ITRE, když přijímal svůj vyjednávací mandát k balíčku Horizon 2020 v listopadu, v zásadě podpořil Horizon 2020 a uvedl, a tady cituji, že tento program je příležitostí pro Evropu investovat do své budoucnosti a překonat krizi. Rozpočet Unie by měl odpovídat tomuto ambicioznímu cíli. Konec citátu. Vím, že diskuze v trialogu o horizontu 2020 už začaly na technické úrovni. První schůzka trialogu byla, nebo bude 31. ledna tohoto roku. Já vítám snahu pokročit v tomto vyjednávání. Je zásadní, abychom občanům Evropské unie ukázali, že zastupujeme jejich zájmy dostatečně a účinně. A je proto zásadní, abychom pokročili co nejrychleji a zajistili, že budeme mít dost času na to, abychom mohli provést nezbytné legislativní postupy, aby bylo možné implementovat Horizont 2020 od začátku roku 2014. A rád vidím, že Evropský eh, parlament má stejný zájem o tento rámcový návrh jako rada. Irské předsednictví se těší na plodná vyjednávání s parlamentem v této velice důležité věci. My se budeme snažit úzce spolupracovat s Evropským parlamentem, abychom zajistili, že práce na jednotlivých prvcích tohoto balíčku přispěje k třem prioritám Horizontu 2020, které nás všechny mají posílit. Společně musíme posílit a rozšířit excelenci vědecké základny EU, práci našich vědců, musíme zachovat průmyslové vedení Unie a musíme řešit velké společenské výzvy přes inovativní řešení, která podporí růst a vytváření pracovních míst v Evropě. A rád bych v této chvíli zdůraznil význam principu zjednodušení jako prioritu. Je důležité najít správnou rovnováhu mezi zjednodušením a flexibilitou, aby bylo možné úspěšně implementovat Horizon 2020. V evropské výzkumné oblasti Evropa potřebuje jednotnou výzkumnou oblast, abychom přilákali talenty a investice – proto musíme řešit hlavní mezery a to co nejrychleji, abychom vytvořili skutečný jednotný trh pro poznatky, výzkum a inovace. Irské předsednictví proto zahrnuje další rozvoj evropské výzkumné oblasti mezi své priority. Naším cílem je zajistit značný pokrok, abychom splnili cíl, který stanovila Evropská rada v únoru 2011, abychom dokončili Evropský výzkumný prostor do roku 2014 abychom měli skutečný jednotný trh pro poznatky, znalosti, výzkum a inovace. Zvlášť se zaměříme na několik priorit ve oblasti výzkumu a vývoje, tak jak ji máme v příslušném vzdělení. Budeme společně řešit hlavní výzvy, otevřeme trh pro výzkumné pracovníky a posílíme mezinárodní spolupráci. Navrhujeme, že Rada pro konkurenceschopnost se má sejít 18. a 19. února a 29. a 30. května, Irské předsednictví zachystá předložit na Radě pro konkurenceschopnost takové otázky jako lepší přístup k vědeckým informacím. Navrhujeme, že budeme mít politickou debatu v Radě o této důležité věci. Předsednictví bude pokračovat ve výměně názorů s parlamentem s tím, že bychom zpracovali další politiky o otevřeném přístupu a jeho implementaci v Evropské unii, zejména v kontextu Horizontu 2020. Pokud je o to, jak nejlépe zajistit koordinované veřejné investice do výzkumu a mm, vývoje do Evropy. Předsednictví bude mít 28. února společnou konferenci o programování, bude to od 28. února do 1. března, a budeme se zabývat dosavaním poučením z minulého vývoje a s tím, jak pokračovat. Navrhujeme, že proběhne politická debata o společném programování v Radě v květnu. Pokud jde o strategickou povahu vysoko, eh, vysoké, vysokokapacitních počítačů. Chystáme se navrhnout něco k, ke strategické povaze těchto počítačů, protože je to opravdu zásadní pro inovace v EU. Pokud jde o posílení mezinárodní spolupráce, to je zásadní průřezový prvek, který se týká výzkumného prostoru. Přispívá to ke kvalitě evropského výzkumu a k posílení průmyslové a technologické konkurenceschopnosti Evropy. Irské předsednictví navrhne závěry rady, které podpoří tuto novou strategii na rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a inovacích, tak, jak to bylo navrženo ve sdělení komise a ve sdělení od komise o posílení a zaměření mezinárodní spolupráce ve výzkumu a inovacích. Na závěr chci říct, že budeme také pořádat neformální zasedání Rady pro konkurenceschopnost v Dublinu 2. a 3. května a v souladu s celkovým tématem ESCO předsednictví téma výzkumu pro toto neformální zasedání bude, jak optimalizovat výhody, které plynou z investic do evropského výzkumu pro evropská pracovní místa, růst a společnost. A já doufám, že předsedkyně výboru ITRE, paní Sartory, bude mít čas a může se k nám připojit na toto neformální zasedání rady. Děkuji. Grazie. Děkuji pánům ministrům Richardu Bratnovi a panu náměstkovi Seanu Sherlockovi. Děkuji také jménem všech členů našeho výboru. Teď zahájíme první kolo dotazů jako první má slovo pan Rubik. Prosím. Ja, recht herzlichen Dank, eh, Frau Děkuji, paní předsedkyně. Já bych nejdříve rád poděkoval za tato prohlášení, protože právě nyní, kdy se Evropa nachází eh, v druhové krizi, eh, v zaměstnanecké krizi, potřebuje tyto iniciativy. Musíme uvažovat, jakým způsobem můžeme například nezaměstnaným pomoct aby si pomohli sami, aby vznikaly tedy malé firmy, střední firmy, které dostanou patřičnou podporu a e, komise představuje v té zprávě na jedné straně reindustrializaci Evropy, případně novou éru industrializace a mě by zajímalo, jak se k tomu staví předsednictví k té zprávě Koesma, kde, Kosme, kde nasadila rada 5 milionů a komise e, polovinu a pan Barroso říká, že by tam se měl počítat s těmi se stovkou miliard a zatím je v reálu pouze 80 k dispozici. A pak ještě Erasmus pro mladé podnikatele. Nedalo by se i to zařadit mezi priority, tedy umožnit mladým lidem aby mohli se poučit, jak například dobře podnikat i v jiné zemi. Protože je pravda, že um, někdy máme příliš mnoho um, podnikatelů, um, kteří uh, jsou pouze domácí, příliš málo z nich uh, vlastně má ponětí o tom, jak to může všechno probíhat. Děkuji. Slovo má pan Glante, prosím. Ja, vielen Dank. Ähm, Děkuji. Já jsem si velice dobře poslechl a raduji se, že říkáte, že chcete pokročit v oblasti trialogu právě u toho Horizon 2020. To by mě těšilo, protože právě v radě potřebujeme většinu i nějaké zastánce toho, aby to bylo finančním způsobem patřičným způsobem opečováváno. Já mám otázku eh, k tomu, k té vesmírné politice. Tam jsou tři projekty a mě by zajímalo, jak se to bude financovat a spolufinancovat. Galileo, PAT, GRMS, ale i ITER. Tam jsou různé varianty, eh, například, že by to mělo jít mimo víceletý finanční rámec. My jsme sice se vyslovili pro variantu podržet to v tom víceletém finančním rámci a mě by zajímalo, jak k tomu přistupujete vy. Budete se o to zasazovat, nebo budete neutrální, anebo se bude snažit získat jiné státy pro tu či onu variantu a u GRMS budete eh, působit eh, mezi kolegy i v komisi ve prospěch toho, aby se to znovu dostalo na stůl, to nařízení, protože to si myslím, že by rozhodně nyní mělo přijít na pořad jednání. Děkuji. Děkuji. Slovo má pan Johnson. Johnson. Hmm? Eh, tak se mycket. Eh, och tack så mycket för presentationen inför under... Děkuji. Rovněž eh, děkuji za to, že priority irského předsednictví dne zazněly tak jasně. Myslím, že všichni v tomto parlamentu a i mnozí jiní rádi takovýto přístup podpoří a přeji vám mnoho úspěchu. Já mám pár otázek eh, týkajících se té iniciativy Horizon 2020. Tam je důležité, aby nasměrování bylo e, pro inovativní a rovněž, aby umožnilo lidem nějakým způsobem reálně zakořenit svou iniciativu v rámci iniciativy Horizon 2020. A nyní otázka co můžeme udělat my, jak my můžeme předsednictví na, být nápomocní, aby opravdu eh, vědní bádání a inovace se eh, dostaly na přední místo. A pak ještě další věc. Diskuse o větší účasti, nikoli pouze zeměpisné, ale rovněž z pohledu pohlaví eh, ve vědních oborech. Konkrétně hovořím o větší účasti žen eh, v těch vědeckých eh, různých orgánech, například na univerzitách, eh, ve výzkumných týmech. Jak se toho dá dosáhnout? Ze strany parlamentu možná někdy proudí trochu smíšené signály, například vědci Eh, příliš eh, trpí s tím, jak se jim spožují platby, ale někdy by to mělo snad pak proudit ze strukturálních eh, fondů. V době, kdy byl vyvíjen program Horizon 2020, tak se hovořilo o tom, že by i podniky měly z hospodářského pohledu a finančně přispět. A oni jsou připraveny přes krizi se angažovat v těch vědních oborech, přestože je to často pro ně obtížné. A můj dotaz na předsednictví zní, připouštíte i účast například privátních aktérů eh, v té oblasti výzkumu a vývoje, protože já jsem přesvědčen, že je to možné. To bude mít řetězově vliv i na tvorbu těch programů. Totiž jakmile budou i těmi zainteresovanými stranami eh, soukromé podniky, tak to pak vypadá jinak. Pan Lambert. Děkuji, paní předsedkyně. Vítám pány ministry. Musím říct, že jsem měl velká očekávání vůči irskému předsednictví a první zkušenosti z trialogu zatím nebyly moc povzbudivé, mírně řečeno. A včerejší výměna názorů s vaším ministrem financí ve výboru Ekon taky nebyla příliš uspokojivá. Já doufám, že se vám podaří zvrátit tento trend a vydáme se na správnou cestu. Samozřejmě mluvíme tady o růstu, o opatřeních na posílení růstu. To je ta hezčí část celého, celkového obrázku, nebo by měla být. Já bych se rád zaměřil na horizont 2020. První poznámka od vašich vyjednavačů byla, že 31. nebudou připraveni vyjednávat. Pokud vím, tak to už se změnilo. A první trialog už bude zahrnovat vyjednávání. Já doufám, že vaše předsednictví využilo ty tři týdny od naší první schůzky do příštího týdne, aby se opravdu připravilo. Nicméně z technických dialogů máme zatím takový dojem, že přístup rady, rady, kterou zastupujete vy, je takový, že pokud jsme to nevymysleli my, tak to asi není dobrý nápad. A v tomto ohledu bych vás rozhodně chtěl poprosit, abyste se podívali na to, co jsme napsali my protože my nejsme úplní ignoranti. A možná jsme měli pár dobrých nápadů, eh, které se budou líbit i členům rady. Člověk nikdy neví. Takže bych vás opravdu chtěl poprosit, abyste se odpoutali toho, že máte vyjednávací mandát a pokud jste to nevymysleli vy, tak to nespadá do vašeho mandátu. Já doufám, že přijdete s něčím lepším, a začneme vyjednávat opravdu příští týden. A pak bych se ještě zaměřil na jednu věc, a to jsou malé a střední podniky slyším, že každý politik říká, malé a střední podniky jsou důležité, potřebujeme je, tam právě dochází k inovacím, to je jádro ekonomiky. Ale když přijde na věc, vidíme, že opravdu velké podniky mají lobovací moc a vždycky se jim podaří zvrátit vývoj, no, otočit vývoj tak, aby to bylo k jejich prospěchu. A u Horizontu 2020 se rada nemůže, nemůže být vstříc na půl cesty eh, parlamentu. Ne, musíme říct, že opravdu tolik, kolik chceme, půjde na malé a střední podniky a že to máme v úmyslu, že ty potřebují veřejné prostředky víc než velké podniky. Velkým podnikům se dá pomoct jinak než finančně. A proto bych opravdu doufal, že se nám to podaří. A skončím jednou konkrétní poznámkou. Já myslím, že rada a parlament mohou být spojenci. My jsme svědky toho, co je přirozené ve všech institucích zápasíme nebo bojujeme spolu o to, co patří pod čí pravomoc, kdo eh, bude mít na starosti kterou část projektu. A v tomto smyslu na poli malých a středních podniků máme jeden nástroj, nástroj, kterým se řídil program konkurenceschopnosti a inovací, který ukázal, že je to nejlepší nástroj, jaký komise má pro komunikaci s malými a středními podniky a víte, že s nimi nekomunikujeme stejně jako s velkými podniky. Proslýchá se, že a to spadá pod generální ředitelství pro podnikání a protože to možná bude spadat pod ten pod tu větší e, položku Horizon 2020, je možné, že malé a střední podniky svěříme jiné agentuře a určitě mohu apelovat na rozum IRů, na racionální stránku IRů. Když máme nějaký nástroj, který funguje dobře, tak ho využijeme, tak ho rozšiřme, stavejme na tom Nestaňme se obětí nějakých žabomyších válek, protože něco nevymyslel ten nebo jiný komisař. Já doufám, že se na vás mohu spolehnout a doufám, že nás čekají zajímavé chvíle. Děkuji. Děkuji, slovo má paní Ford. Thank you very much. I am... Mnohokrát děkuji. Já jsem naprosto nadšená jirského předsednictví. Je to země, kterou mám ráda, kterou mám moc ráda, kterou znám a mám moc ráda. Já myslím, že bychom měli být velice pozitivní. Já mám velice pozitivní přístup k Horizontu 2020, natolik pozitivní, že jsem o tom napsala knihu. A je to opravdu populární kniha v celé Británii. Toto je dokonce můj poslední výtisk. Můžu ji dát vám dvěma, jenom jeden výtisk, abyste se o to podělili. A je to o dopadu programu financování EU na výzkum a inovace v, EU, v Británii. Jistě mám určité připomínky k tomu, jak parlament rozdělil určité kousky rozpočtu, nicméně toto je pozitivní. A další pozitivní prohlášení eh, zaznělo v vystoupení premiéra, tam se taky odkazovalo na konkurenceschopnost a totiž mimo jiné na to, že se snažíme dát výjimku úplně nejmenším podnikům, mikrosubjektům v nejrůznějších směrnicích. A ta výjimka pro mikrosubjekty, kolegové v tomto sále vědí, kolikrát už jsem o tom mluvila, Často vidíme, nebo často říkáme, že pro ně chceme výjimku. Páni ministři, je to důležitá výjimka. A pak se zapleteme do detailů. Které kousky, které směrnice, jak jim tu výjimku dát a co je mikro a co je velké. A zjistíme, že střední podniky nechtějí výjimky pro malé podniky, když je taky nemohou mít a tak dále. Prosím vás, v rámci svého předsednictví, v rámci této pozitivní vize pro konkurenceschopnost a růst do budoucna, Pomozte nám. Pomozte nám zavést některé tyto výjimky pro naše nejmenší podniky. Děkuji. Děkuji, paní Ford. Slovo má paní Carvalho. Děkuji, paní předsedkyně, vážení ministři, kolegové. Dovolte, abych na úvod poděkovala ministrům, že přišli mezi nás aby nám vysvětlili, jaké jsou priority jejich předsednictví v těchto důležitých oblastech. Já se zaměřím na horizont 2020. Jsem zpravodajkou eh, pro specifický program eh, Horizont 2020 a těším se na úspěšná jednání. Doufám, že skutečně budeme schopni završit balíček Horizont 2020 během vašeho předsednictví. Už jsme měli i v minulosti při přípravě vašeho předsednictví velmi plodnou spolupráci a já doufám, že budeme pokračovat ve stejném duchu. Jak pravděpodobně víte, některá témata jsou velmi důležitá pro parlament, pro naši politickou frakci. Jedním z nich je zapojení podniků, především malých a středních podniků. My jsme zvýšili rozpočet eh, pro nástroj pro malé a střední podniky. Zjednodušili jsme mechanismy pro malé a střední podniky. Takže doufáme, že budeme mít eh, velmi přístupný program pro malé a střední podniky a zvýšíme jejich účast i v dalších částech programu. Další část se týká excelence a cestě k této excelentnosti. Geografie je určitým předpokladem, nicméně my v parlamentu si myslíme, že je důležité, abychom ty, ta centra excelence už eh, podporovali v tom, aby se účastnili těchto programů. Menší jednotky, protože jsou malé, možná nejsou příliš známé, ale jestliže už eh, mají tento statut, tak mají lepší možnost, jak se zapojit do horizontu 2020. Takže do horizontu 2020 můžeme zahrnout opatření, která umožní nově příchozím nebo menším jednotkám účast v tomto podniku. Takže tam jsme zahrnuli takové typy opatření, jako je twinning a tak podobně. Máme také program nebo část programu, které se týkají inovací. Tam musíme sloučit úsilí nejen Horizontu 2020, ale počítáme i se spolupráci, spoluprací s dalšími fondy, například strukturálními fondy, nejen tedy strukturálními fondy, ale strukturální fondy jsou důležitým spolu financujícím subjektem těchto projektů, projektů rozvíjejících technologie. Nechceme nutit členské státy k tomu, aby využili strukturální fondy na tento program, ale chceme se ujistit, aby když budou chtít spolufinancovat tyto projekty, tak budou zde taková pravidla, která umožní různým fondům spolufinancovat jeden program, protože až dosud to bylo velmi složité. A my máme finanční nařízení a pravidla účasti a ducha Horizontu 2020 a dalších fondů. Nastavené je to teď tak, že můžeme použít různé fondy v jednom programu. Poslední věc, pane ministře, vy jste hovořil o zjednodušení. Já jsem byla také zpravodajkou pro zjednodušení. Chceme aby zjednodušení bylo zachováno především zjednodušení pro uživatele, aby to bylo flexibilní, jednoduché, aby tam byly ty správné priority, aby to bylo vyvážené, pokud je o základní výzkum, aby tam bylo také více aplikovaného, užitého výzkumu a aby zde byla také větší geografická rovnováha v rámci horizontu 2020. A proto potřebujeme odpovídající rozpočet a spoleháme na vás, že nám v tom pomůžete. A jsme velmi rádi, že Irsko věnuje velkou pozornost výzkumu. Vždycky tomu tak bylo a je důležité, že předsedá Unii v době, kdy musíme rozhodnout o budoucnosti v této oblasti. Děkuji paní kolegyně Carvalho a slovo má kolega Balčitis, prosím. Ačiū gerbiamą pirmininkė. Pirmiausia, taip pat noriu pasveikinti Airijos. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci využít této příležitosti a poblahopřát irským ministrům kteří mezi nás přišli a přivítat je mezi námi. Víme, že teď začíná těžké a důležité období. Diskutujeme o věcech, které zatím nejsou vyřešené. Já myslím, že se vám to nepodaří zvládnout úplně všechno za vašeho předsednictví. Nicméně, pokud uvažujeme o budoucnosti, zřejmě se nám podaří urychlit vyřešení určitých otázek. Především pokud je o horizont 2020, vzhledem k ve velmi obtížné hospodářské situaci, vzhledem k recesi, budou vyjednávání o tomto programu složitá, ale tento program stejně bude hrát do budoucna zásadní roli na pomoc našim ekonomikám při obnově a vaše úsilí, vaše snaha skoordinovat veškeré úsilí tohoto programu bude opravdu důležitá. Je škoda, že jsme plně nevyužili potenciál tohoto programu, protože se chceme stát oblastí, která bude přitažlivá pro zahraniční vědce a pro zahraniční kapitál. Stále ztrácíme nejtalentovanější eh, vědce, odcházejí do jiných zemí, jako je Čína, Spojené státy, Indie. oblasti financují akademický výzkum a výzkum obecně lépe, pokud se nám podaří zajistit nezbytné finanční prostředky a když nebudeme, když se nám to nepodaří a když nebudeme investovat, tak se dostaneme na periferii tohoto sektoru. Evropa není moc přitažlivá pro malé akademické instituce, protože vědci, kteří se zabývají malými projekty, dostávají jinou odměnu, mají nižší platy. A proto se jim samozřejmě nechce zůstávat v Evropě. Vidíme také nedostatečnou politickou vůli na jí dospět k dohodě. U takových věcí, jako jsou patenty, nepřijímáme dostatečná opatření na ochranu evropského trhu. Já se chci zeptat, jaký je váš postoj k programu Horizon 2020? A co si myslíte o principech, které by měly být východiskem pro budoucí výzkumné strategie EU, aby se Evropská unie stala přitažlivou oblastí pro vědeckou komunitu? Je třeba také mluvit o výhodách programů, které by měly dostávat nezbytné finanční prostředky. Děkuji. Um, first of all, thank you for being here. Především děkuji, že jste přišli. Já myslím, že jsme v parlamentu měli dojem, že vzhledem k přípravám irského předsednictví jste odvedli skutečně dobrou práci a těšíme se na vaše manažerské schopnosti, na vaši flexibilitu. Už na začátku jsme viděli, že to velice dobře připravené předsednictví. Já mám dvě nebo tři principiální otázky k návrhu Horizon 2020. Za prvé, uvědomuje si, že Horizon 2020 je jedinečný. Není to generický program, jako rámcový program 7 a tak dále. Rozpočet, do kterého teď jsme správně zařadili i Kosmo, buduje jakési mosty ke strukturálním fondům a tak dále. Ale jistě dobře víte, že ten rámec pro vyjednávání a ta čísla, která má předsednictví nebo mělo předsednictví na začátku vyjednávání, jsou opravdu strašná. To by hodně ten program poškodilo. Já neočekávám, že se k tomu budete nějak zvlášť vyjadřovat, ale jsme si dobře vědomi toho, že tato výše škrtů, které se teď navrhují, by vedly k, to by vedlo k tomu, že parlament se musí zaměřit na poměrné škrty. Já myslím, že nemůžete čekat, že na to přistoupíme a pak to všechno poměrně poškrtáme. Takže jak vy vidíte výsledky víceletého finančního rámce? bylo by třeba možné dát pryč zemědělství, bylo by možné vypustit GMS a podobně, jak je to v návrhu komise. Jaká jsou vaše očekávání, pokud skutečně provedeme ty škrty? Co uděláme s takovým rozpočtem? A za druhé, máme velká očekávání ve vztahu k irskému předsednictví, i když chápeme, že jsou tady problémy s politikou úspor a velké problémy s veřejným rozpočtem. Nicméně víme, že kdybychom přistoupili na to číslo, které navrhuje rada, tak bychom zaostávali. Máme daleko k těm třema, třem procentům. A to není jenom reakce na rozpočet byla by potom i e, okamžitá reakce na finančních trzích. Protože by se samozřejmě ptali, do jaké míry ten rozpočet souvisí s růstem. Já myslím, že bychom měli zahájit širší diskuzi o tom, jaký je vztah mezi růstem a horizontem 2020 a sloupcem A1, protože teď je to takový hezký projekt Evropy, říkáme, že se věnujeme inovacím, ale ono to má ještě aspekt růstu. A když to neuděláme, tak tady nebudou mít ten aspekt růstu a finanční trhy taky budou reagovat. I z hlediska cen nebo nákladu na státní dluh. Za třetí, zjednodušení. Vy jste tak trošku diplomaticky zmínili zjednodušení a flexibilitu. Já myslím, že parlament podporoval zjednodušení. Vychází to ze zprávy paní Kavajo a z rady dalších prohlášení v parlamentu. Já myslím, že musíte pochopit, že sice chceme zjednodušení, ale chceme také dostatečný pákový efekt. A když se podíváte na poslední kompromis z rady, kde se zvyšují přímé náklady z 22 na 25 a souvisí to se mzdami a podobně. A komise říká, že to bude asi 70% rozpočtu, 30 miliard eur. Myslíte si, že je to opravdu realistické? Zvyšovat nepřímé náklady tak, že bychom měli méně peněz na méně projektů? Jakou máte tedy představu o této otázce ve vztahu ke zjednodušení? A na závěr bych rád vás ocitoval. Já myslím, že postoj parlamentu odpovídá tomu, co si myslíte vy v Radě pro konkurenceschopnost. Já bych ocitoval to, co jste říkal, říkali o hlasování za nizozemského předsednictví v roce 2012. V Radě pro konkurenceschopnost jste říkali, že chceme plně ekonomické náklady a chceme také určitý pohled průmyslu. Ten model se 112% je možná dobrý pro malé a střední podniky, pro velké podniky s velkými režijními náklady to však jinak a bude to odrazovat od účasti v Horizontu 2020. Já vám chci připomenout, že postoj parlamentu k těmto modelům naprosto odpovídá irskému postoji. Děkuji. Slovo má pan Sedo. Děkuji, paní předsedkyně. Jen velmi stručná připomínka, protože některé z otázek, které jsem měl, už zde zazněly ze strany mých kolegů. Jde o rozpočet. Samozřejmě, Evropský parlament eh, žádal a bude žádat o zvýšení rozpočtu na horizont 2020, ale pokud chceme mít eh, dobrý výzkum v Evropské unii, tak důležitý je také národní rozpočet. Vy jste ze země, kde máte dobrou politiku, kde dobře funguje výzkum, ale s tou hospodářskou krizí bude velmi těžké zachovat ty národní nebo regionální rozpočty na výzkum. Pouze to jsem chtěl zdůraznit. Nemůžeme mít velmi dobrý rozpočet na evropské úrovni, nebo i když ho budeme mít, tak to nestačí. Musíme zajistit, aby také úroveň národní a regionální zachovala odpovídající výši rozpočtu na výzkum. Děkuji. Slovo má kolegyně Toja, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. I já chci ocenit irské předsednictví, se kterým, nebo tedy z jehož zástupci, už jsme se setkali v parlamentu i při jiných příležitostech. Jedna poznámka a jedna taková žádost. Ta poznámka se týká přijetí rozpočtu pro kapitoly, pro programy, které mohou skutečně podpořit konkurenceschopnost a tvorbu pracovních míst. Jde nám tady také o určitý soulad a důslednost, protože všechny projevy, všechna prohlášení hovoří o růstu a potom, když se vyjednává o rozpočtu, tak eh, musím říci, že víceletý finanční rámec je tak trochu schizofrenický. Máme dokument eh, výboru SURE z minulého roku, vyjadřuje se to k rozpočtu. Komise byla původně velmi velkorysá k programu Horizon 2020, ale věci se změnily. Peníze se vynakládají na soudržnost, na zemědělství a Výzkum nám tam zůstává tak trochu osamocen. Eh, vypadá to, že to není syn nikoho. Nás by zajímalo, zda je to tedy syn nebo tedy dítě irského předsednictví. Určitě je to dítě parlamentu, bylo by dobré najít i druhého rodiče. Kolegové už tady hovořili o těch našich silných bodech, eh, pokud jde o Horizon 2020, kosme a tak dále. Já počítám s tím, že ty silné body znáte, ale mám konkrétní otázku. Je zde velká doplňkovost pro malé a střední podniky. Týká se to tedy inovací. Na jedné straně je zde Horizon a na druhé straně Kosme a také strukturální fondy. A proto to musí být vyjasněno, protože ta doplňkovost to je hezká věc, užitečná. Ale pokud nebude efektivně a spořádaně využívána, tak hrozí, že se ty peníze rozdrobí. Možná to může být financováno trochu z programu Kosme, trochu z Horizonu, ale nakonec se ty peníze nenajdou. Takže možná by byly dobré nějaké konkrétní linie, instrukce, jak kombinovat Kosme a Horizon u malých a středních podniků, jak tedy tyto peníze využívat na inovace a potom strukturální fondy, které mohou být používány na infrastrukturu nebo také na obsah inovací z určité části. Ale možná by bylo dobré také to ještě trochu vyjasnit a my očekáváme, že irské předsednictví bude na tomto pracovat. Děkuji. Slovo má pan Kelly. Uh, Tá bunar nach ibh mén seán íslúthach bhí mé ag suciiste cultúraach mar ramar ag pléile cethar ara éarnacha. I'm not sure is there an interpretive uh, Nejsem si jist, zda se to podařilo tlumočníkom přetlumočit, bohužel zdá se, že ještě na tady v režimu není. Ale máme tady mnohé jirské ministry, takže alespoň si to vyslechli oni. Chci poděkovat eh, za takovou to obětavost věci. A rovněž za to, že jste mezi námi. Jen krátce navážu na slova pana ministra na Velice moudře jste zdůraznil potřebu snížení administrativní zátěže pro malé a střední podniky. My často o tom hovoříme, ale v praxi, když se něk- něčemu sáhne, tak to nakonec často vede k opaku. Nové předpisy často zatěžují více ten či onen podnik. Já se zmíním o své oblasti působení, což je ochrana údajů. Tam si musíme dávat velký pozor. Dnes dopoledne jsme tady měli diskusi k tomuto tématu. Implementace těchto návrhů je velice ošemetná, musíme stávat pozor, aby nevedla k velké větší regulativní zátěži, bude obtížná jakákoliv eh, pomoc, jakékoliv eh, ohledy na to, jak můžeme do praxe uvést eh, to, o čem tady kážeme, přijmeme s velkým vděkem a rovněž se vám určitě odděčí nebo budou rádi právě malí střední podnikatelé v návaznosti na slova pana Šeloka. Hovořil jste o velice důležité záležitosti, totiž um, ty vesmírné malé střední podniky, které se zabývají touto oblastí. Um, sice nemáme kosmonauty ve svých uh, velobních okrstcích, uh, e, ne běžně, ale ty trimetrické záležitosti, uh, satelitární věci, uh, sledování, uh, Eh, prostřednictvím satelitu. Tam jsou obrovské výhody v této technologii, na které se někdy zapomíná. A ještě souhlasím tady s kolegou, který hovořil o nutnosti zajistit co nejoptimálnější finanční zabezpečení horizontu 2020. 32 HDP to přece jen je přiměřená částka a e, úplně protikladu k tomu, o co se snažíme, by byla snaha snížit výdaje na výzkum a vývoj. Takže Horizon 2020 si rozhodně zaslouží pozornost. Vlastně to, čeho dosahuje výzkum vývoj, se pak může uplatnit ve všech odvětvích a i to by mělo být argumentem pro to, aby v rámci víceletého finančního rámce se eh, dostalo výzkumu a vědě přiměřené finanční pozornosti. A na závěr, závěry rady k mezistátní spolupráci v oblasti výzkumu a inovací. To bylo něco, co i mě se týká. Já sám se snažím spoluorganizovat velikou konferenci tady, která se bude týkat výzkumu a vědních oborů. Zde to bude od 4. do 8. března se konat. Máme na celý týden um, objednaný sál Doufáme, že vás to rovněž zaujme, pane ministře. Budeme mít eh, nabitý a velice aktuální program. Budeme se věnovat spolupráci, nikoli pouze v rámci Evropy, ale vlastně ku prospěchu všech občanů a chceme aby eh, těch finančních prostředků, které jsou, bylo využíváno optimálně, účinně a klidně vám poskytnu více podrobností Myslím si, že máme veliké štěstí, že máme takovéto odborníky vás, pánové ministři, v našem středu. Děkuji. Paní Andres Barea. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji irskému předsednictví za to, že mezi nás přišli. Jednou z priorit předsednictví musí být eh, růst zaměstnanosti, tvorba pracovních míst, vzhledem k tomu, že nezaměstnanost eh, je skutečně znepokojivá v celé řadě našich zemí, především eh, pokud jde o nezaměstnanost mládeže. A proto opatření pro stimulaci růstu budou záviset na finančních výhledech, na těch penězích, které budou k dispozici, na podporu zaměstnanosti a mě by zajímalo, jaká konkrétní opatření chce irské předsednictví navrhnout radě. A v souvislosti se zaměstnaností a tvorbou pracovních míst eh, hovoříme o malých a středních podnicích, které jsou motorem zaměstnanosti, motorem růstu. Jaké konkrétní opatření plánujete pro malé a střední podniky, aby se mohly rozvíjet, aby měli přístup eh, k úvěrům? Máte nějaká konkrétní opatření, protože toto je jeden z velkých problémů. Děkuji. Slovo má paní kolegyně Hübner. Děkuji bardzo. Eh, Děkuji především. Eh, vítám pány ministry a musím přiznat, že role, kterou bude hrát irské předsednictví, je skutečně obrovská. Protože teď bojujeme o novou perspektivu, o nový rozpočtový výhled a víme už o tom, už se k nám doneslo, že škrty, které tedy nastanou, budou škrty v oblasti výzkumu a inovace. A to nás opravdu děsí, protože my všichni za vámi stojíme. Vězte, že parlament vás bude podporovat, abychom měli co nejvíce peněz na vědu a inovace, protože to je boj eh, konkurenceschopnosti Evropy, boj Evropy s ostatním světem. A mám ještě takovou otázku pro vás. Máte návrhy, jak také využít eh, výzkumné ústavy ve východní a střední Evropě, které byly tak trochu zapomínány, mají obrovský potenciál, pokud jde o lidské zdroje, o výzkumníky, vědce. A druhá věc, všichni bojujeme o to, aby v rozpočtu byl tedy dobře financován program Horizon 2020. Kolegové už říkali, že zde bude problém, pokud jde o nedostatek podpory malých a středních podniků. A já bych vás ráda upozornila a zeptala se, zda máte nějakou představu o tom, jaké kroky je třeba přijmout, aby ten přístup k vynálezům, které často právě vznikají v malých a středních podnicích, aby ta cesta byla co nejrychlejší, protože v Evropě budeme konkurenceschopní, pokud eh, od okamžiku vynálezu bude velmi krátká cesta k výrobě. Je velmi důležité, abychom eh, my fungovali rychle, protože zde máme velkou světovou konkurenci ze strany Číny, Spojených států a Japonska. Děkuji. Děkuji a poslední vystoupení kolegyně Anders Dotter, prosím. Thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně. Malé a střední podniky, které dnes byly ráno na zkusce o ochraně údajů, představují nebo stojí proti velkým podnikům, jako je třeba velká americká pojišťovna AID. Posouzení dopadů uvádí, že ochrana, kterou poskytují zákony v Evropě, vidí celou je podle celé řady malých a středních podniků stabilní legislativní rámec, který dává průmyslu jistotu a také rovné podmínky. Já už jsem mluvila o nařízení o ochraně údajů dnes dvakrát. Už o tom nebudu tolik mluvit, ale chci vyzvat irské předsednictví, aby to opravdu zvážilo, aby zvážilo, co udělá s nařízením o ochraně údajů, protože je důležité. A spotřebitelé očekávají, že budeme chránit jejich soukromí. Je to základní právo našich evropských občanů, naši voliči nás kvůli tomu zvolili a myslím, že naše podniky to chtějí také. Děkuji. Děkuji. Tím jsme uzavřeli kolo otázek. Měli jsme zde opravdu bohatou účast kolegů. 14 z nich si vzalo slovo byla položena opravdu celá řada otázek a teď máme k dispozici maximálně 25 minut na odpovědi, protože potom už ani nebudeme mít k dispozici tlumočníky. Prosím, pane ministře. Well, um, I suppose I'm in some Já mám asi štěstí, protože většina těch otázek směřuje na kolegu ale já přece jen navážu na pár z těch témat, která se zde objevila. Začnu panem Robikem, který se zmínil o um, škále toho rozpočtu na kosme a rovněž navázal na Horizon 2020. Samozřejmě není debat o tom, že ty finanční rámec a jeho rozměry budou mít konkrétní dopad na schopnost eh, opravdu přijít s matatelnými výsledky u těchto programů. Diskuse na komunitární úrovni, které se týkají rozsahu toho víceletého finančního rámce, na ně bude mít vliv jednak rozhodnutí, nebo budou mít vliv rozhodnutí Evropské rady, pana předsedy Van Rompoje a tak dále. Takže náš rozsah toho, do jaké míry to budeme schopni ovlivnit, bude samozřejmě omezen. Ale chybou by bylo, kdybychom vše posuzovali pouze z hlediska té obálky s penězi a e, řídili se podle toho tím, do jaké míry jsme schopni obnovit e, naše hospodářství a dosáhnout růstu. My si myslíme, že už samotnou podporou obchodování jsme schopni mnohé nastartovat. Například blíží se závěr vyjednávání s Kanadou. E, máme optimistické, optimistický potenciál a vyhlídky u vyjednávání z USA. Musíme se prostě chopit těch příležitostí, které jsou a které e, leží téměř na ulici. Implementace z jednotného trhu, to je další věc to, že se v praxi projeví to, jak členské státy mohou využívat přednost jednotného trhu, to rovněž jsou příležitosti, které podpoří hospodářství, podnikání. A samozřejmě, že to musí vše být v rovnováze s všemi ostatními opatřeními. opatřeními. U malých středních podniků samozřejmě Kosme je jedním z těch důležitých prvků, které se zabývá například přístupem k financování, úvěry, ale jsou i programy, které například se týkají sociálních inovací a to už spadá pod výbor pro zaměstnanoc. Tam se hovoří o mikrofinancování. Mnohé země zakoušejí stejné problémy při tom, jak se může podnikatel dostat k penězům. A myslím si, že i právě Evropské banky se snaží přicházet s novými nástroji. Doufám, že tam bude celá paleta nástrojů, která umožní více subjektům se dostat k financím a já už jsem se zmínil ve svých úvodních poznacích, že budeme mít celodenní rozpravu o přístupu k financování. Takže otázka malých středních podniků a podnikatelů rozhodně je něčím, co vychází za plaché, plané tlachání a k čemu přijdeme s konkrétními opatřeními. Paní Ford a pan Kelly se zmínili o otázce toho, že musíme malým podnikatelům usnadnit situaci, usnadnit právní rámec, ale jakoby mimochodem často se objeví něco nového, nějaká nová překážka. Bohužel musím vám dát zapravdu v mnohem, ale naději mi dává mnoho dalších iniciativ, například směrnice o účtovnictví. Tam budou výjimky pro malé střední podniky. Samotná komise eh, v krátké době přijde s vlastním iniciativou, eh, kde budou malé střední podniky osvobozeny. A objevují se nové způsoby, jak můžeme otestovat tu kondici, to zdraví malého středního podniku, aniž by musel být součástí eh, celého toho právního a předpisového rámce. A doufáme, že právě těch eh, prvních deset přednostních oblastí se bude týkat mezi jinými právě snižování regulačních eh, opatření. Paní Tojas, ta se zmínila o tom, že nesmíme zapomínat na to, že malé střední podniky často mají omezený přístup ke zdrojům a právě omezený přístup k ať už unijním nebo národním programům pro něj větší překážkou. To je sice záležitost hlavně členských států, ale my se vynasnažíme, aby si členské státy mohly předávat osvědčené postupy v tom, jak umožnit lepší přístup k tomu, co k dispozici je. Často takový malý podnik prostě nevidí to, k čemu má přístup a Naopak velké firmy jsou mnohem lépe vybaveny pro to, aby byly schopny eh, se vším eh, právně být v souladu a vše dodržovat a dostat se k tomu, co je k dispozici. A my musíme pomoci právě těm malým podnikatelům, ať už v oblasti záruk, kapitálových záruk, mikrofinancování a tak dále. Ano, beru na vědomí určité argumenty, které zde zasnějí v oblasti ochrany údajů, které zde přednesl pan Kelly a rovněž um, další poslance. Ano, je tady velice delikátní rovnováha, kterou musíme nastolit mezi povinností zajistit právo na soukromí na jedné straně a na druhé straně autorská práva, práva jednotlivce a tak dále. Vy pracujete na architektuře, eh, my rovněž, té digitální architektuře, té plné výzev, ale zároveň i nových možností. Vím, že se toho děje v té oblasti mnoho, rovněž i v parlamentu eh, vidím, jak se snažíte právě této rovnováhy dosáhnout. Paní Baráta se zmínila o záležitosti tvorby pracovních míst, a opatření v různých členských státech. Je jasné, že musíme zvážit všechny prvky, které do toho spadají. V oblasti mikrofinancování máme celou řadu programů, ale zároveň i podpora obchodování, vývozu, přístup k jednotnému trhu, proškolování, záruky pro mladé, ano, to jsou všechno programy, eh, kterým musíme dát možnost, aby pomáhali občanům, aby pomáhali při tvorbě pracovních míst a přístupu právě k získávání zkušeností. Paní Hübner se zmínila téměř mimochodem eh, k rychlejší cesta k dosažení toho jednotného patentu 19. února. To by měl být den, kdybychom to měli vše podepsat a to rozhodně sníží náklady na patenty u malých středních podniků které samozřejmě pak se vyhnou té povinnosti opakovat vše v každém členském státě. To by tedy byly všechno věci, které se týkaly konkrétně mě a myslím si, že už je téměř mou povinností eh, přiměřené časové období ponechat mému kolegovi, který se vyjádří k Horizonu 2020. Uh, Děkuji. Především bych obecně řekl něco, co se bude týkat víc věcí, které tu zazněly. A totiž každé předsednictví bude utvářet vlastní zkušenost příslušné země. Samozřejmě předsednictví přebíráte s tím, že znáte své vlastní historické výhledy a podobně. Takže z pohledu Horizontu 2020, z pohledu toho, že bychom pokročili v takové věci, jako je Evropský výzkumný prostor a rozšíření účasti, my máme celkem jasné zkušenosti v Irsku, především s budováním kapacity. Snažíme se dát dohromady všechny ty stavební kameny, a z toho vycházet, takže si budeme velice dobře vědomi toho, před jakými výzvami stojí členské státy v tomto ohledu. A proto například plánujeme konferenci regionů, máme také konferenci o společném programování, abychom tyto závěry mohli přednést květnové radě a aby tam mohla proběhnout další politická debata. A rozhodně nám záleží na tom, abychom pokročili i s evropským výzkumným prostorem, protože to je podle nás zásadní, když se na to podíváte z pohledu peněz, z pohledu EU, z hlediska konkurence s jinými e, částmi světa. Já myslím, že pokrok v těchto oblastech, i když zatím nevíme, jak daleko dojdeme, nicméně jsme odhodlaní postoupit ku předu, protože máme pocit, že to zásadní, abychom dokázali soutěžit na mezinárodním poli. protože jsme schopní skvělého výzkumu v Evropě. Pokud jde o GMES, snažíme se postoupit v diskuzích o návrhu nařízení GMES s tím, že samozřejmě, a o tom mluvil pan Glante, za předpokladu, že otázka financování a toho, jestli tento projekt bude nebo nebude ve ten finančním rámci, ta otázka musí být vyřešena a očekává se, že pokud otázka financování vyřešena bude, pak komise navrhne nařízení někdy koncem jara 2013. A víceletý finanční rámec má samozřejmě zásadní význam pro horizont 2020, ale rozpočtové otázky souvisejí s víceletým finančním rámcem? Pomohlo by to pokroku v jednotlivých projektech, v jednotlivých oblastech, jako je Horizont 2020. Je důležité, aby u takových věcí, u takových oblastí, jako je zjednodušení, a to tu zaznělo, a zapojení malých a středních podniků, aby Rada a parlament měli společný postoj. Ty věci se doplňují. Jak Rada, tak Evropský parlament navrhují navýšení financí pro malé a střední podniky podle horizontu 2020 na 20%, takže tam se shodneme. Obojí chceme zjednodušení, aby se rozšířila účast průmyslu a malých a středních podniků. V rámci trialogu o tom budeme hovořit. Myslím, že to má být toho 31. pokud se nepletu. Příští měsíc, říká řečník. Takže myslím, že u těchto věcí se shodneme a můžeme postoupit i v této oblasti. Pokud je o to, co tu zaznělo ve vztahu ke konkrétním průmyslovým politikám, a pokud je o význam vesmírného průmyslu, já myslím, že Evropská vesmírná agentura je dobrý model. Malé a střední podniky z celé Evropy těžily z financování pro ESA, využívali toto financování posílení, rozšíření své základny jako malých a středních podniků a k tomu, aby získali další tržní příležitosti. A nám by se líbilo, kdybychom měli závěry ke sdělení komise o vesmírné politice, protože společnost, o které mluví Sean Kelly, to se v podstatě dá opakovat úplně všude, v celé Evropské unii. A já myslím, že kritickým prvkem je schopnost posílit potenciální zapojení malých a středních podniků ve vesmírném sektoru. To je naprosto zásadní. Takže já myslím, že obecně řečeno se snažíme zajistit, abychom rozšířili účast, chceme zajistit, že postoupíme ku předu, že ten cíl bude 20%. Já myslím, že tady se shodneme. Chceme zjednodušení celého procesu, A naším cílem je zajistit, že vyjednávání o horizontu 2020 budou uzavřena za našeho předsednictví. Nicméně musíme si počkat na ukončení vyjednávání o víceletém finančním rámci. A já myslím, že musíme zohlednit stanoviska, která tady zazněla ve vztahu k významu Horizontu 2020 jako nástroje pro vytváření pracovních míst v celé Evropské unii a také z hlediska naší schopnosti soutěžit na mezinárodním poli. Takže naším cílem je tedy zajistit, že to uzavřeme co nejlépe. A dívám se, jestli máme ještě něco dalšího. So that's, that's broadly... Já myslím, že to je v zásadě všechno, paní předsedkyně. Já doufám, že jsem se vyjádřil ke všem věcem, které se týkaly Horizontu 2020 i které se týkaly trialogu a cílů pro malé a střední podniky. A řekl jsem něco vlastně i k tomu víceletému finančnímu rámci. Bene. Grazie, veramente. Děkuji oběma ministrům za to, že mezi nás přišli. Děkuji za to, že nám byli k dispozici a také za závazky, které tady před námi přijali. A my Děkujeme a určitě podpoříme v jejich iniciativách a doufám, že jako výbor budeme optimálně spolupracovat v trialozích, které nás očekávají jich opravdu hodně, takže znovu děkuji, děkuji jménem všech kolegů, kterým tedy připomínám, že zítra v 9 hodin se znovu sejdeme tady. Hezký večer.